bodu, to se týká Eritre, zejména případu Abune Antoniuse a Davida Izáka. Nejprve autoři eh, těchto usnesení, nejprve paní Bodel Valero na jednu minutu. Tak Děkuji vám. Eh, já budu hovořit o švédském občanu Davidu Izakovi, který je bez soudu vězněn v Eritreji. Eh, ve stínu eh, teroristických útoků v Americe 11. září 2001 toho využil eritrejský prezident k tomu, aby zastavil všechny kritiky vedení země. Byl uzavřen nezávislý tisk a při nejmenším 11 státních úředníků a novinářů bylo bez soudu uvězněno. Mezi nimi David Isak. A tím eh, porušování lidských práv Eritreji nekončí navzdory tlaku okolního světa eh, tlaky po propuštění eh, Davida Izaka jsou silné. Je jsou podle, podle údajů Dagens Nyheter je David Izak vězněn pod zemí eh, ohladu bez přístupu k vodě na vlhkém temném místě. A důvěryhodné zdroje potvrzují, že David Izak je dosud naživu. Podle mluvčích eritrejského režimu eh, je David Izak eh, spolu s dalšími hrozbou pro, ohro, pro existenci eritrejského státu. Jeho rodina a přátelé eh, vůbec nevědí, co s ním je, proto je dnešní usnesení tak důležité. Děkuji. Děkuji. Další autorkou je paní Soraya Post na 1 minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. My, frakce SD, Máme značný zájem na tom, abychom eh, dosáhli respektu všech eh, základních a lidských práv. A to je také důvod, proč jsme iniciovali toto usnesení eh, dochází k čím dál většímu násilí vůči eh, novinářům a demokratickým aktivistům všude na světě. Uplynulo už 16 let. Tak dlouho je David Isak a další demokratičtí aktivisté a novináři, tak dlouho jsou vězněni v Eritreji. Eh, David Isak se stal symbolem boje za lidská práva a svobodu tisku, ale pro mnoho lidí je něčím víc než symbolem. Eh, Doma ve Švédsku má své milované a je postrádán, právě tak jako ostatní novináři. Uplynulo 16 let a tak to zní náš vzkaz eritrejské vládě. E, ať se nám smí aspoň ozvat. Ať se o něm něco dozvíme. E, Parlament opakovaně říká, že rozvojová pomoc není možná, aniž by e, eritrejská vláda respektovala lidská práva a aniž by propustila Davida Izaka a další na svobodu. E, přesto však EDF e získává v Eritreji značnou evropskou pomoc v hodnotě 200 milionů euro. Naše usnesení odmítá obnovení této pomoci. tyto peníze nemohou jít eritrejské vládě. Musí být být použity na podporu demokracie a lidských práv pomocí občanské společnosti. Nesmíme je posílat režimu. Nebudeme ale zapomínat na Davida Izaka a další. Nenecháme je na holičkách. Děkuji. Další autorka je paní Cecila Wikström, má rovněž minutu a 30 vteřin. Děkuji mnohokrát. Děkuji za slovo paní předsedající. Víme, že jde o novináře, který má švédské i eritrejské občanství. Celá léta zůstal ve vězení totálně odtržen od veškeré, veškerých kontaktů se svou rodinou. Je to David Izak, který je vězněm svobody, vězněm svědomí, prokázal obrovskou odvahu novináře, riskoval svůj vlastní život, bojuje za lidská práva a hovoří o veškerých eh, přehmatech eh, místního režimu. Je to člověk, který je nyní právě za to, že bojuje za lidská práva, uvězněn. Hovoří tento člověk, který poukázal na zločiny proti lidskosti, je nyní uvězněn. Myslím si, že je na čase, aby Evropská unie i vysoká představitelka využila veškerých prostředků a volala odvolala orgány k odpovědnosti. Tento eritrejský režim musí přestat s nelegálním zdaňováním našich občanů, kteří jsou eritrejského původu. Musíme zajistit to, že lidská práva v této zemi budou vždycky zachována. Musíme bránit za demokracii a lidská práva. Toto jsou nejdůležitější hodnoty Evropské unie, za které musíme bojovat u nás v Evropské unii a na celém světě. Musíme Davida Izaka, musíme v jeho situaci mu pomáhat. Sacharová cena, to si myslím, že je právě ta možnost, kde by se měli tohoto člověka ocenit. Musíme hovořit velice jasně, velice zřetelně. Musíme mu dát hlas který tento člověk nyní ztratil. Paní Gomeš má na vás, paní Wikstrom, modrou kartu. Akceptujete tuto modrou kartu, prosím? Vážená kolegyně, vy jste se zmínila o tom, že David Izák je jediným vězněm svědomí v Evropě. Víte, paní kolegyně, že to není pravda? Víte, že v Etiopii je například britsko-etiopský občan Andiago Cige, který byl rovněž unesen a uvězněn. Já samozřejmě cítím obrovský soucit Eh, s vámi, pokud jde o Davida Izaka. Není to jediný vězen svědomí. Takže prosím, máte 30 vteřin na odpověď, milá kolegyně. Víte, toto není záležitost pro nějakou hádku. David Izak v podstatě téměř 16 let je vězněm svědomí. A pokud je zde ještě další člověk ve vězení, tak to je samozřejmě ještě horší. Prosím, aby jsme spojili síly, abychom bojovali proti tomuto nešvaru a pokud tam je čím dál tím více těchto vězňů svědomí, znamená to, že se neudělají dostatek. Děkuji. Děkuji. Další autor je pan Charles Tenok na jednu minutu. Paní předsedající, vzhledem k brutálnímu režimu prezidenta Afrikyho v Eritreji a jeho způsob řízení výhledu této země do budoucna eh, po roce 1991 se často zaměřujeme na širší diplomatický kontext, ale dnes se zaměřujeme na dva jednotlivce, Abu na Antoniasa Davida Izaka. Eh, Antonios, eh, patriarcha eh, církve, je ve vězení už 10 let. Izák je naturalizovaný švéd a je vězněn víc než 15 let. Nikdo ho neviděl od roku 2005 je uvězněn za zprávy o korupci a nespravedlnosti a Farkyho režimu. Jeho případ je tak emblematický pro, totalitár, pro totalitární režim, který teď v Eritreji vidíme. Je to režim, který um, způsobuje, že tisíce mladých mužů utíkají před odvodem do armády a jsou mařeny jejich životy. E, jsou e, stovky tisíc eritrejských uprchlíků po celém světě, je to největší zdroj uprchlíků e, je to o to dramatičtější, že Eritrea má pouze 6 milionů obyvatel. Proto vyzývám Evropský parlament a Evropskou komisi, aby zvážili konzultace podle článku 96 dohody z Kotonu. Já už jsem potom volal před téměř 18 lety, teď to činím znovu. Děkuji.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 do češtiny, takže nevím, jestli to funguje. Funguje to? Funguje vše? Funguje vše? Výborně. Takže všechno funguje výborně. Takže, paní Veržia, prosím, máte ještě dalších 20 až 30 vteřin navíc, prosím. Hm, já si myslím, že to ještě nebylo ani 30 vteřin, takže si myslím, jestli dovolíte, kde jsem teda skončila. Takže jestli dovolíte, začala bych tou poslední větou. Prosím, abyste se mnou měli trošičku strpení. Takže v posledních několika měsících se situace ještě zhoršila. Máme zde speciální zprávu, zvláštní zprávu OSN, hovoří se zde dokonce o zločinech proti lidskosti. A právě v tomto okamžiku najednou jsme se rozhodli, že budeme mít manažerský program z Eritreo 43 milionů a dalších 5 milionů, které máme v rámci programu ROK, které by měly jít na policejní složky a na pohraniční složky. Ovšem vidíme, že eritrejská vláda nevyužívá ty tyto prostředky řádným způsobem. Já jsem skeptická, je prostě nemožné, aby tato země e, fungovala, když to všechno bude mít v rukách místní vláda. Samozřejmě, co uděláme do budoucna? My prostě nemůžeme neustále zavírat oči před tímto režimem, který je příčinou migrace místních lidí. Děkujeme. Děkuji. Jako poslední autor e, má slovo pan Adaktuson na minutu. Thank you, Madam Speaker. Děkuji, paní předsedající. Eritrea je jednou z nejhrůznějších diktatur na světě. Prezident Asea Safarky uvalil vládu teroru, extrémně zneužívá moci vůči svým vlastním lidem. Zlé činy, které páchá, jsou mimo jiné činy proti lidskosti, uvěznil více než 10 tisíc politických vězňů. A dnes hovoříme o dvou z nich, o dvou nevinných osobách, kterým byl zničen život eh, režimem Afvarkyho. Nesmíme nikdy vzdát eh, bitvu za Abuna Antoniose a Davida Izáka. Nesmíme zapomenout na jejich obrovskou odvahu. Aktuálně jsou nejdůležitější tři opatření. Pomoc pro Eritreu musí být podmíněná, nelegální e, útoky na diasporu musí být zastaveny ve všech eh, zemích EU a Afavarky a jeho soukmenovci musí být stíháni za zločiny proti lidskosti. Odvážní eritrejský lidi zaslouží žít ve svobodě a my máme odpovědnost jim v tomto pomoci, aby měli lepší budoucnost. Děkuji. Děkuji. Teď se dostáváme k dvěma řečníkům, jednomu řečníkovi, jedné řečnici. Jako první Tomáš Zdechovský, máte 30 sekund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

je vězněn je 16 let. Evropská unie musí nutně vyvíjet tlak na eritrejskou vládu, aby konečně začala jednat. Musí být potvrzeno, že David Izák se nachází v dobrém zdravotním stavu. To je důležité pro jeho rodinu a je to také důležité i s ohledem na dodržování práv. Musíme tedy nejdříve vědět, jak se mu vede, zda se mu vede dobře je to novinář, který se obrátil proti vládě, ale je to je pouze jeden případ z mnoha. 1564 dní je již vězněn celou řadu hodin, vteřin, kdy on sedí ve vězení a všechen tento čas mu byl ukraden. To Děkuji, dostáváme se k postupu ke HDI. Mám osm řečníků na seznamu a každý dostane jednu minutu

A jako další paní Ana Gomeš na jednu minutu. Eh, Novináři David Izák a pan Antonis jeden z tisíců politických vězňů v Eritreji, o kterých nevíme. Je jich skutečně mnoho a jsou vězměně naprosto volně a někteří dokonce zmizeli. Tento režim eh, podrobuje eh, národ naprostému teroristickému zacházení. Lidé nemají práva, jsou nuceni pracovat pro vládu a proto odcházejí ze země. Místo toho, abychom strategicky pracovali s dalšími partnery a nějakým způsobem zlepšovali situaci v Eritreji, Evropská unie tedy vlastně vyjednala podpory investic v Eritreji, aniž by Eritreje nastavila nějaké podmínky pro to, jak získat ty peníze. Já si myslím, že toto celá je zrada, zrada hodnot, která by měla zastávat naše rozvojová ekonomika a zahraniční ekonomika. V Eritreji bychom měli podporovat demokratický přechod. To je to, o co bychom se měli snažit. Děkuji mnohokrát a jako další pan Notis Marias na jednu minutu. Děkuji. Situace v Eritreji se naprosto vymkla kontrole, dochází tam k neustálému politickému pronásledování odpůrců režimu a militarizaci země. Eritrejská armáda již čítá devítinu celého obyvatelstva. Eritrejci opouští svou zemi, jsou nuceni ji opouštět, což ovšem pak zase zesiluje migrační trak, tlak do Evropy. Týká se to nejenom mužů, ale také žen a dětí. Eritejská vláda se snaží zcela kontrolovat své obyvatelstvo a obětí režimu je mnoho. Je to Abun Antonios, patriarcha ortodoxní církve v Eritreji, který se bránil exkomunikovat eh, osoby eh, ze své církve a proto byl uvržen do vězení. I David Isák je obětí režimu, je to novinář a patří k té celé řadě politických vězňů. Děkuji. Jako další pan Sean Kelly na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Eritrea je jedna z nejhorších zemí, co se týká dodržování lidských práv a každým rokem se tato situace zhoršuje. Dochází tam ke všemu možnému zneužívání a týrání, včetně dětí. Není překvapením, že lidé z té země utíkají. Uteklo o tamtuť už 400 tisíc lidí. Co se týká Davida Isáka, který byl zatčen v roce 2001, nikdo vlastně neví, jestli je ještě vůbec naživu. Nicméně je odpovědnost vlády, aby jeho rodině a všem ostatním jasně, jasně sdělila, jak se věci mají. Rovněž Abune Antonios, který je zadržován od roku 2007 a nikdo neví kde. Nedostává se mu vůbec žádné lékařské péče. A i v jeho případě je potřeba skonstatovat, že Eritrea si vůbec nezaslouží žádnou finanční pomoc. To my jim dáváme 200 milionů euro každý rok. Myslím si, že bychom tyto finance měli zastavit, dokud nedostaneme odpověď na naše otázky. Děkuji vám. Jako další eh, pan Frunzulica na minutu. Děkuji za slovo, paní předsedající. Je mi líto, pane komisáři, že nevidíme žádné zlepšování situace porušování lidských práv v Eritreji. Velké počty těchto eritrejských lidí, dokonce dětí, jsou vězněni bez nějakých zjevných důvodů a věznění v hrozných podmínkách. David Isak je mezinárodním symbolem boje za svobodu tiskové rytry a musí být bezpodmínečně propuštěn společně se všemi vězni svědomí. A Antonios musí mít okamžitě možnost se navrátit na svůj post patriarchy. Nesmí docházet k žádnému porušování lidských či náboženských práv. Pane komisaři, já jsem v rámci DV předsedou pracovní skupiny a proto jsem pro, proti tomu, abychom poskytovali finanční prostředky Eritreji, než vyřeší všechny tyto obrovské problémy, propustí vězně svědomí, pokud tento diktátorský, autoritářský režim přestane fungovat. Toto pro nás prostě není akceptovatelné. Děkuji. Děkuji a jako další pan Stanislav Polčák na jednu minutu

Populace Eritreji trpí již velice dlouho za zavřenými dveřmi. Vidíme, že se v této zemi odvíjí politická a lidská krize obrovské drama. David Izák je mezinárodním symbolem, ovšem je zde mnoho jiných občanů, například i ženy, které trpí porušováním základních práv a násilím. Je to opravdu až téměř zotročování těchto lidí, kde 400 tisíc lidí bylo odstraněno ze svých um, postů. A my sice poskytujeme asi 200 eh, milionů eur této zemi, to je samozřejmě velice dobré, ovšem mělo by to být podmíněné. Tato země by měla za to splňovat určité podmínky a plnit a dodržovat lidská práva. Víme, že zde máme i mnoho azylantů, eh, kteří žádají eh, o přístřešek v našich zemích, protože ve své zemi jsou vystaveni peklu. Děkuji. Jako poslední v Catch the Eye Brian Hayes na minutu. Vice President, thank you very... Děkuji paní místo předsedkyně za možnost zde vystoupit. Otázka porušování lidských práv v Eritreji je velice vážné téma, ale není o nic vážnější než situace v celé řadě jiných afrických států, které nadále podporujeme. A je velice důležité, aby toto usnesení vyslalo jasný signál elitrejské vládě o porušování e, lidských práv. Na rozdíl od jiných kolegů si stále myslím, že spolupracovat s Eritreji je zásadní. Je to země, která e, je e, chycena v časované válce, aby se tak řeklo. Je to země, která musí pochopit své závazky podle mezinárodního práva a musí propustit evropské občany. Já jsem tam byl v Eritreji, myslím si, že jsem asi tak jediný, kdo v Eritreji z kolegů byl za posledních 12 měsíců a prosím kolegy, pojďte se tam také podívat. Jedině tím, že se tam budeme angažovat, můžeme v Eritreji změnit politiku. Jedině tím, že jim nabídneme pomocnou ruku, tam změníme situaci. A rád bych dal do zápisu, že, prostřed, že finance EU, které do Eritreji přijeli, učinili velké rozdíly pro e, místní občany. Solární energie, elektřina, budování kapacit v justičním systému a v jiných vládních systémech. Já si myslím, že je důležité, abychom i nadále se zavázali k financování Eritreji a abychom zaujali jaksi vyváženější přístup v celé této debatě. Děkuji. Děkuji. Poslední řečník v této debatě je nyní pan komisař Kristos Stylianides. Máte slovo. Madam Chair, dear colleagues. Vážená paní předsedající, milí kolegové, kolegyně, Samozřejmě, že já rovněž sdílím vaši frustraci ohledně situace v Eritreji. A pokud bych byl ještě pořád europoslancem, řekl bych, že to skutečně už stačí, že už toho máme dost. Ovšem nyní jsem na druhé straně tohoto plenárního zasedání, jsem na druhé straně této diskuze a myslím si, že Evropská unie a chci vám říci, že nás zneklidňuje neustále porušování lidských práv Eritreji a především eh, situace jeho svátosti pana Antoniose a Davida Izáka. Pokud jde o respektování lidských práv a zásadních svobod, toto je pro nás opravdu zásadní otázka. Jsou to naše klíčové priority a hodnoty v našich interních, ale i externích politikách. A právě proto velice často o ní hovoříme v politickém dialogu, který vedeme s eritrejskými úřady. Pokud jde o Davida Izáka, toto je věc, která nám nesmírně leží na srdci. Došlo k své volnému začení tohoto člověka v září 2001, jak víme. neustále je ve vězení, aniž by měl možnost být eh, zastupován právníkem. To samozřejmě je flagrantní porušení mezinárodních závazků Eritreji. A v takové situaci je dalších deset nezávislých eh, novinářů, jak jste se o tom správně zmínili. Samozřejmě, že jeho mm, mm, svátost Abuna Antonios, který je patriarchou místního, místní církve, již víme, že je uvězněn non communicato na neznámém místě, zatímco proti němu zatím nebyla vznešena žádná oficiální obvinění. My velice pravidelně na těch nejvyšších úrovních s eritejskou vládou. Poukazujeme na tento problém i na mezinárodních fórech, včetně Rady pro lidská práva OSN. Už od roku 2001 na to neustále poukazujeme. Evropská unie přichází s pravidelnými prohlášeními, ve kterých voláme po okamžitém a bezpodmínečném propuštění politických vězňů v Eritreji. Evropská unie pravidelně žádá eritrejské úřady aby přijali veškerá opatření k plnění svých mezinárodních závazků, včetně těch, které se týkají svobody vyznání, združování, schromážďování, projevu, včetně s rezolucí Rady pro lidská práva OSN, která byla, které, která byla přijata v červnu letošního roku a týká se Eritreji. Evropská unie eh, pokračuje ve svých kontaktech a monitorování situace lidských práv. Věry tedy podporujeme plnou implementaci doporučení o, o, na základě univerzálního periodického přeskumu OSN ohledně situace v Eritreji. Evropská unie bude neustále tlačit na zlepšování situace lidských práv v Eritreji a bude tlačit na místní vládu, aby propustila politické vězně, včetně Davida Izaka. Evropská unie navíc bude žádat to, aby všechny informace ohledně toho, kde se nachází tě, tito vězňové, byly zveřejněny a aby měli přístup ke svým rodinám a, eh, a k právní službě, a to nejenom z humanitárního hlediska. Evropská unie bude zároveň neustále pro propagovat a podporovat svobodu projevu, svobodu vyznání, právo každého člověka na uplatňování těchto svých práv na základě principu univerzality, rovnosti a nediskriminace. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Na závěr rozpravy bylo předloženo šest návrhů usnesení, tímto je rozprava u konce a hlasovat se bude dnes v poledne. Nyní se dostáváme k poslednímu bodu na pořadu jednání. Máte nějakou technickou poznámku? Prosím, paní Verša. Ano, paní předsedající. Chtěla jsem říct si panu komisaři, že jsme se ptali i na ty finanční prostředky, které Evropská unie poskytuje Eritreji. A pane komisaři, vy jste nám skutečně k tomuto faktu, k této skutečnosti neposkytl žádné informace. Já myslím, že je to veliká škoda. Pane komisaři, máte ještě odpověď na otázku těch, eh, toho financování těch fondů, které poskytujeme, jak o tom právě hovořila paní Veržia? Já dneska nejsem připraven odpovědět na tyto otázky. Já samozřejmě respektuji tyto vaše požadavky. Ovšem, jak víte nějaké okamžité reakce v tomto ohledu, to je nesmírně obtížné, budu vám muset odpovědět písemně. Děkujeme, říká paní předsedající, a budeme na tyto odpovědi očekávat. Další rozprava se týká Burundi.